Takže nyní přich... než přikročíme k hlasování, mám pro vás dvě sdělení. Za prvé písemné sdělení 47 v souvislosti e, s e, rybolovem jako společným, e, společnou hodnotou. Dostali jsme více podpisů, což znamená v souladu s článkem 123 řádu Evropského parlamentu zveřejníme tento text v rámci zápisu tohoto zasedání a i jména těch, jich se, je, kteří se pod ním podepsali, budou označena. Nyní předávám uh, slovo uh, panu Melena, uh, který je spoluautorem tohoto písemného prohlášení. Prosím, máte slovo. Grazie, signor presidente. Ringrazio... Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, já bych velice rád poděkoval kolegům a také asistentům za to, že přispěli k úspěchu této iniciativy. Rybolovné zdroje jsou naším společným eh, veřejným statkem, jsou důležitou složkou naší potravy a také zajišťují pracovní místa, jsou eh, skutečně společným veřejným statkem a naším cílem bylo naznačit eh, touto iniciativou jakým způsobem by měla komise postupovat směrem k udržitelnému a odpovědnému rybolovu naše společná rybářská politika má o další důvod víc, eh, proč podporovat eh, akce, které eh, budou dostatečně široce pojaté a nepříliš regulované. Musíme vnímat mořské zdroje jako privilegované prostředí, jako kapacity, kde můžeme používat inovativní technologie. Nejde jenom o otázku zachování biodiverzity a životního prostředí. Jde také o otázku odpovědného rybolovu, ekonomické udržitelnosti, zájmu rybářů a celého hospodářství. Děkuji. Děkuji, panu Milána. Dovolím si vám oznámit, že písemné prohlášení 52, které se týká dětí s Downovým syndromem,